podle článku 105.6 eh, kon, předseda konference předsedů sděluje, že nejsou žádné námitky k doporučení výboru Econ o usnesení eh, o tom, že tedy nejsou námitku, námitky k aktům v přenesené eh, pravomoci ani vlastně jedna frakce, ani 40 členů se tedy nevyjádřilo proti tomuto návrhu, takže budeme o tomto doporučení můžeme hlasovat a toto doporučení najdete také na eh, webových stránkách plenární schůze příslušné rumunské úřady mě předali žádost o zrušení imunity poslance Dana